o organizaci voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. A teď bez dalších průtahů dostane slovo pan Duff, aby nás uvedl do této zprávy. Máte čtyři minuty. Pane předsedo, vážená komise, navzdory tomu, že tento parlament je přímo volen již 35 let. Stále jsme do určité míry něčím novým. A máme některé legislativní pravomoci, kontrolní pravomoci, rádi těchto pravomocí využíváme. Jsme však obvěňováni z toho, že postrádáme demokratickou legitimitu. Národní politické strany a parlamenty shledali, že je pro ně těžké se přizpůsobit vzniku eh, konkurenčního v jejich pohledu parlamentu. A média věnují pozornost národním parlamentům, v nám. Evropské politické strany stěží prostě vůbec fungují jakožto účinné organizace pro pořádání kampaně. A jsou v podstatě eh, neseny ty náklady spíš eh, stranami na národní úrovni, nikoliv na úrovni evropské. Není tudíž překvapivé, že za těchto okolností je voličská účast na sestupu. Což mnohé vedli, vedlo k tvrzení, že tento velký experiment v nadnárodní či postnárodní demokracii selhává. Můžeme tedy zajistit, aby volby v roce 2014 se staly lepší zkušeností pro voliče a média? Já se domnívám a výbor se mnou souhlasí, že to možné je. A to tak, že posílíme roli evropských politických stran a tím, že vybereme některé předáky, které budou kandidovat za platformu těchto evropských stran, že budou existovat také eh, volební manifesty v rámci kampaně a že budeme skutečně eh, soutěžit na evropské úrovni o politiky, o křesla a hlasy tím, že budeme šířit a propagovat to jádro naší politiky i e, směrem k širší veřejnosti. Tím, že budeme mít e, také e, tímto vliv na další podobu komise, na další politiky, na postavení Evropy v mezinárodních otázkách. Nový parlament a nová komise a nový předseda komise, které zvolíme absolutní většinou této sněmovny v červenci příštího roku, budou mít skutečně demokratický mandát. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. vzhledem eh, k našim časovým podmínkám nebudeme tentokrát eh, uplatňovat eh, postup modré karty, protože jinak bychom nebyli schopni tuto debatu dotáhnout do konce. Děkuji, pane Dav, za, vaši, za váš úvod a nyní dostane slovo paní Redingová, místo předsedkyně komise, která tedy zareaguje za komisi tomu, co řekl pan zpravodaj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat váženému eh, panu poslanci Andrew Duffovi nejenom za jeho prezentaci, kterou tady dnes eh, přednesl, ale za celá ta léta práce, kdy pomáhal budovat evropský prostor. A Andrew Duff má naprostou pravdu. Účast voličů v evropských volbách trvala klesala z 62% v roce 1979 na 43% v roce 2009 ale my vidíme, že se toto děje nejenom v evropských volbách. Stejně tomu je i při e, volbách národních a regionálních. Proto se myslím, že jestliže začneme uvažovat o tom, jak bychom mohli zlepšit účast e, v evropských volbách, že to zároveň povede i k větší účasti e, v národních a regionálních volbách. Komise se trvale snaží povzbuzovat eh, k politické účasti a zvyšovat informovanost eh, občanů o jejich právech Evropské unie. Vzpomněte si na první zprávu občanům v roce 2010 a dva, eh, tam byly velice konkrétní návrhy. A tam bylo 25 návrhů a dobré je, že byly opravdu realizovány anebo se tak děje. A druhá zpráva a občanství vyšla v květnu 2013. Ta provedla inventuru mnoha návrhů, které nám zaslali samotní občané ať už se to týká dialogu v různých členských státech. Pak jsme také uspořádali konzultace prostřednictvím internetu. Také jsme eh, dostali více než milion různých požadavků, nebo dostáváme každý rok a z toho jsme vzali to nejdůležitější a na základě toho jsme vypracovali 12 návrhů, eh, které mají být hotovy úplně do konce, do konce volebního období. A jeden z nich eh, je o tom, aby občané lépe znali svá volební práva. Hlavně se to týká prvovoličů. Komise po evropském roku roku občanů bude vycházet ze zkušeností nabitých v tomto roce a vydá jakousi příručku, kde budou eh, schrnuta nejdůležitější práva evropských občanů. Bude to tam řečeno zcela jasným jazykem. A eh, budeme se snažit dále rozvíjet a posilovat evropský veřejný prostor, co nám ukazuje Eurobarometr. Například 8 z 10 občanů nám říká, že by byli více motivováni hlasovat, kdyby o Evropské unii věděli více. Často prostě lidé přesně neznají svá práva, nevědí, jaké jsou možnosti a mimochodem ani nevědí, co tento parlament všechno dělá pro evropské občany. Já jsem byla hrozně překvapena v rámci dialogu s občanů o tom, eh, co občané nevědí o pravomocích eh, Evropského parlamentu. A zase jiný průzkum Eurobarometru ukazuje, že 7 z 10 občanů je přesvědčen, že ví více o národních stranách, ale neví vlastně o tom, eh, jak jsou napojeny na zastřešující evropské strany. Kdyby věděli víc, pomohli by to. A šest z deseti si myslí, eh, že by bylo užitečné, kdyby vždycky byl také nějaký konkrétní kandidát za celou stranu a jako na předsedu a kdyby se to konalo všechno ve stejný den. A proto jsme také přišli 12. března tohoto roku s doporučeními, týká se to politických stran v Evropě a je to adresováno členským státům a týká se to větší transparentnosti a efektivního uspořádání evropských voleb. A Myslím, že se naprosto shodneme ve svých návrzích s tím, co Andrew Duff nám tady právě prezentoval. Proto bych chtěla parlamentu a jeho zpravodaji poděkovat za to, že se těmito věcmi zabývají a že také se zabývají návrhy z našich doporučení. Myslím, že většinou jsme ve shodě a že společně si přejeme posilovat legitimitu evropského rozhodovacího procesu. Všichni máme zájem na tom, aby se tento proces přiblížil k občanům práva, to rovněž poukazuje na to, že je důležité, aby evropská předvolební kampaň vycházela z platform evropských politických stran. To si myslím je velice důležité a bude to opravdu pozitivní signál vůči občanům v Evropské unii. Občané by měli vědět, eh, pro co hlasují. Mělo by to být velmi transparentní. Občané by také měli vědět, kde bude zasedat v tomto parlamentu jimi zvolený kandidát a jaké problémy se bude snažit řešit. To je také smysl návrhu komise, aby se posílila efektivita evropských politických stran, protože tento návrh by právě dal větší viditelnost evropským politickým stranám a mohly by potom fungovat po celé Evropské unii, protože by získali skutečný evropský právní status. Já si myslím, že i to bude velice důležité a vím také, že mu spolehat na Evropský parlament, že budeme spolupracovat na to, věci, abychom tohoto cíle dosáhli. Děkuji. Děkuji vám, paní Redingová. Nyní jdem, eh, přecházíme k příspěvkům jménem frakcí. Nejdříve dvě a půl minuty pan Šeflin jménem PP. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, blahopřeji panu Dafovi. Domnívám se, že jeho práce byla skutečně vynikající. A hlavním poselstvím je, že volby, aby tedy že se snaha, aby se volby konaly s maximálním úspěchem. Ale také v maximální míře možného by to měly být volby evropské. Z minulosti víme, že národní otázky někdy zastíní evropskou dimenzi těch voleb. A pak je, je i účast méně než uspokojivá. známo, že voliči pak používají evropských voleb jako protestní hlas, protože se domnívají, že se, se děje v Evropském parlamentu, je vedlejší. My se domníváme eh, sam a víme, eh, že je to špatná interpretace, ale voličům v tom není tak jasno. Takže eh, na evropské strany, na evropské úrovni budou hrát posílenou roli a budou kandidovat, tedy budou také určovat kandidáty na vedení komise. Logika je taková, že tím bude další předseda komise legitimnější a bude více zodpovědný evropským občanům. To dále znamená, že kampaň na evropské úrovni se bude konat, nebo měla by se konat, aby se tím maximalizovalo povědomí občanů o tom, že politika je teď více než jen národní. A samozřejmě, že poměrně dost moci migrovalo eh, jak z hlediska interdepen, eh, vzájemné závislosti a tak dále. A tento proces přenosu pravomocí znamená, že je klíčové, aby pravomoci Evropské unie byly plně legitimovány na té úrovni, na které je tato, eh, jsou tyto pravomoci implementovány. A to znamená na evropské úrovni a další volby budou krok tímto směrem. Děkuji, pane Šafrine. Nyní dvě minuty. Socialisté, pan Gualtieri, prosím. Hm, pane předseda. Se zavedením přímých voleb do Evropského parlamentu a nyní také s přidělením kompetencí a prejudikativ se Evropská unie postupně stala unii, která spočívá na dvou pilířích a na dvou legitimacích, a to občanů a státu. To zdůrazňuje Lisabonská smlouva. Když parlament ovšem chce využít plně své možnosti, potřebujeme skutečný politický prostor, evropský politický prostor. Jestliže chceme postupovat více na evropské úrovni a také v roce 2014 podporovat pravou dimenzi voleb do Evropského parlamentu, tak by politické strany měly mít kandidátky. A měly by se volit kandidáti, kteří budou kandidovat na předsedu Evropské komise. To je velice důležité a také nové. Ti, kteří byli skeptičtí, jako například kancléřka Merklova, těm by se mělo připomenout, že smlouva zcela jasně říká, že komise je volena parlamentem a e, e, Evropská rada musí zohlednit názor Evropského parlamentu po přiměřených konzultacích. Víme, že parlament eh, musí volit eh, předsedu Evropské komise. Není možné si myslet, eh, že státy, které to dělají, samozřejmě s těmi budou prováděny konzultace také. Nepotřebujeme pouze národní strany, ale také evropské strany, které volí předsedu komise vše musí probíhat na evropské úrovni a musí být vytvořen skutečný evropský prostor. Volby občanů by měly probíhat eh, tak, že občané budou mít patřičné vědomosti a informace. Eh, všechny patřičné kroky směrem k více demokracii v Evropě byly učiněny a toho se musíme zhostit. A Evropa musí také své hodnoty, hodnoty bránit. Děkuji a nyní paní Tajn, paní Tajn jednu minutu za liberály. Vážený pane předseda, vážení kolegové, poslední volby, následující volby se budou konat v květnu 2014. Vzhledem, vzhledem ke krizi v Evropě očekáváme nižší účast na volbách a účast vícero extrémních eh, stran. Jak můžeme jít proti tomu eh, tím, že přijmeme opatření zítra? Za prvé tím, že členské státy budou mít eh, na kandidátkách také nejenom názvy, jména osob, ale také loga stran, za které tyto, tyto kandidáti vystupují. Jde o to, že bude zde existovat také liberální politika v rámci liberálních stran. Strana ALDE, bohužel v Německu toto, tento název není ještě vůbec znát. Za druhé, politické strany by včas měly mít kandidáta pro funkci eh, předsedy komise. Po celé Evropě by měla být zahájena volební kampaň s evropskými tématy a ne jako dosud s národními tématy, protože Další nově zvolený Evropský parlament bude poprvé eh, po Lisabonské smlouvě volit eh, přímo komisi. A za třetí, v neposlední řadě také by měly strany eh, dát více kandidátek žen, aby ženy také v Evropě mohly prosazovat svou politiku v evropské politice a aby měly pocit, že jsou zastoupeny. Děkuji panu Andr Dafovi za, jakožto zpravodaji za obrovskou práci, kterou vykonal a je mě líto, že bohužel s těmi nadnárodními eh, seznamy eh, kandidátů to bohužel nevyšlo. Děkuji vám a nyní eh, má paní Sonry Bilje za zelené, prosím. Děkuji. Já chci na úvod poděkovat a poblahopřát zpravodaji za jeho práci. 2014 budou první volby po vstupu Lisabonské smlouvy v Eh, platnost a tváří v tvář eh, krize důvěry obecně a konkrétně k evropským institucím máme zodpovědnost znovu vtělit určitý smysl a eh, zájem a tato zpráva zvyšuje transparenci a posiluje evropský rozměr těchto voleb. Také vyzýváme politické strany, aby měly skutečný evropský politický program, aby prezentovali kandidáty na eh, předsedu Evropské komise co nejdřív. Snažíme se demokratizovat eh, evropské instituce a posílit účast. A budoucí předseda komise musí eh, také vzejít z tohoto parlamentu a tím pádem nepřímo v hlasy našich občanů. A to samozřejmě po té, co proběhnou diskuze, které budou přenášeny všude v Evropě. A tento člověk, ať už to bude eh, on nebo ona, musí být právě příkladem striktní parity mezi muži a eh, ženami. Eh, zelení učinili tento Eh, tuto volbu. Každopádně v roce 2014 je se, máme nadcházející otázku. Bude parlament vypadat jako rada, to znamená plna národních egoismů, a nebo bude vyjadřovat novou vůli po Evropě, která je bližší občanům. Záleží to také na nás. Některé ty eh, ingredience nacházíme i v této zprávě Andrew Duffa. Je to určitý krok směrem k Evropě více občanské, více politické a demokratické. Děkuji. Nyní jménem frakce EKR minutu a půl eh, paní Demartini duff pane předsedající pan eh, duff eh, má pravdu že už je pozdě sice změnit všechna pravidla ale ještě tady eh, jiný problém že bohužel selhal tento model a to všichni vidí. většina našich občanů zjistila, že eh, vlastně nemají lepší životní úroveň a proto tyto volby nejlépe prověří za celé dějiny naší unie. Roberto Benini, komediant, vlastně byl zvolen v Itálii a vlastně tím se oslavilo století národní jednoty a to je falešný obraz Itálie, eh, jako by se tam nebrali věci vážně. Já se za Itálii omlouvám. Nikdo eh, nereprezentoval naši zemi takto nedůstojným způsobem nikdy předtím. Itálie, stejně jako jiné evropské státy, se nepotřebuje od nikoho učit, protože lidé, národy eh, Itálie, Řecka mohou být eh, zničeni v důsledku eh, politiky Evropské unie, která zatím chránila jenom banky, jinak nikoho. Itálie přispěla více než kolik jiná leželo do Evropy. Naši občané rozhodnou, zda budeme v tom pokračovat, anebo řeknou, že už toho bylo dost a e, že jestliže nám Evropa vnucuje jenom škrty, úsporná opatření, pak si sama podkopává půdu pod nohama. Doufám, že Evropa se stane znovu Evropou národů a nikoli v bank. Děkuji a teď za EFD hoď minuta a půl pan Agnew. Well, I think you're gonna... Já si myslím, že z toho budete mít poměrně dobrý výsledek, mělo to být jenom 60 sekund, takže další eh, pokus o narušení demokracie v Británii. Pokud skutečně chcete mít ta eh, loga těch eh, celoevropských stran na volicích lístek, lístích, tak tím jenom zmatete voliče, protože nikdo neslyšel v Británii o AECR což je v podstatě v tomto případě by mělo označovat konzervativní stranu, ale když budeme používat tato zvláštní jména, tak můžeme používat peníze daňových poplatníků na financování těchto evropských kampaní. Jistě, můžete si nominovat eh, nějaké mm, neúspěšné politiky na post komise, ale v Británii to bude znamenat, že o něm nikdo nikdy neslyšel, leda, že by to byl eh, Tony Blair. A e, když e, budete se snažit dostávat vysílání e, do médií, nikdo se k tomu nebude chtít připojit, nikdo nebude chtít podkopávat náš politický systém ze strany Evropské unie. Vy tady se snažíte vytvořit jakousi koncepci evropského lidu a myslíte si, že to uděláte za peníze britských daňových poplatníků. To se vám nepovede. Děkuji a není za, na půl minuty paní Sinclair za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Tyto volby, respektive při každých volbách je zase nižší účast. A vlastně volby jsou hlavně o národních otázkách, takže váš plán na federální Evropu nemá zajisté souhlas eh, veřejnosti, že? I když se podíváte na to, kde se dělala referenda, vás vždycky jste prohráli, ale vám prostě na voličích nezáleží. Eh, teď eh, už jste slyšeli tady kritiku pan Evropské eh, strany, která by se měla účastnit voleb. Ale evidentně nechápete, že lidé tohle prostě nechtějí. Dnes eh, parlament odsouhlasil, že Lotyško se připojí k euro, i když si to Lotyšané jako takový v podstatě nepřejí. A vy říkáte, že občané jsou přímo zastoupeni v Evropském parlamentu na evropském eh, úrovni, že jsou eh, zastoupeni těmi, koho zvolili. Ale vám jistě nestačí takový ten tradiční náhled. To není to, co lidé ale chtějí, že? A vy, pane DAF chcete, aby občané byli eh, zastoupeni těmi, kteří souhlasí jenom s vaší federalistickou vizí Evropou. Na tom lidem nezáleží, nechtějí to, ale vám na tom nezáleží. My potřebujeme referendum o našem členství v Evropské unii. To chtějí lidé ve Spojeném království. Děkuji paní eh, Sinclair. A končím teď seznam řečníků za jednotlivé politické skupiny a přecházíme k seznamu kolegů, kteří budou hovořit svým jménem a první na dvě minuty má je slovo pan Třeskovský. Uh, Existují eh, skutečně důvody k tomu, abychom byli znepokojeni tím, jak je nízká voličská účast, jak je všech zastíněno národními otázkami a jak je spochybňována legitimita evropských institucí. Občané nemají pocit, že jsou dobře informováni o evropské integraci a že by měli nějaký eh, vliv na směr, jimž instituce kráčí. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat a poevropštit volby. Proto je tu tato výzva k nominaci kandidátů na předsednictví komise. Tito kandidáti by pak eh, a tyto strany by pak prováděly eh, vedli celoevropskou eh, kampaň a kdokoliv ten, kdo vyhraje, by pak vedl komisi na základě jasného politického mandátu. Poprvé by tu byla vazba mezi hlasy voličů a směrem jimž se pak bude vydávat Evropská komise. A je možné, že občané to ocení také prostřednictvím poevropštění této diskuze může dojít k tomu, že se nám bude lépe dařit sdělit to hlavní poselství. Mohli bychom tudíž více zmobilizovat voliče i ve Velké Británii. V evropských v Evropském parlamentu se přijímají eh, rozhodnutí, která se eh, týkají evropských občanů. Zhostujeme se skutečně těch nejvýznamnějších výzev, jimž Unie čelí většina národních parlamentů, 50% jen transponují to, co děláme tady, do národní legislativy. A já se domnívám, že pokud eh, budeme úspěšní a podaří se nám komunikovat to základní poselství, eh, tak bude pak, budou pak volby eh, pro občany ještě důležitější. A já chci poděkovat Andrew Duffovi a komisi Samozřejmě je možné kritizovat ten Dafa za mnoho různých věcí, ale ne za předpojatost. Děkuji. Eh, kolega. Děkuji vám, milý kolego. Nyní má slovo jednu a půl minuty paní Guillaume. Děkuji, já chci také poděkovat Andrew Duffovi za veškerou odvedenou práci. Výzvy, které nás čekají, eh, výzvy, které se tu řeší, jsou četné. Mezi nimi boj eh, s nízkou voličskou účastí v evropských volbách to vykazuje určitý nezájem občanů a evropské otázky. Myslí si, že jim, že to je něco, co je mimo jejich kontrolu. A to zvlášť není, když se nacházejí v těžké sociální situaci. My musíme tudíž obnovit tento pocit demokracie. Zpráva Andrew Duffa obsahuje některá doporučení, jak řešit tyto výzvy, například lepší informování občanů v průběhu kampaně, a také kampaně, která by se zaměřovala na podporu voličů k tomu, aby se účastnili voleb. Otázka po evro- z evropštění této kampaně tím, že bychom měli jasně evropsky sehlásící eh, strany a tím, že bychom měli také lépe mohli předpokládat jmenování a ovlivňovat jmenování předsedy komise. Já na závěr chci říct jenom dvě věci. Je škoda, že jsou to zatím jen doporučení, ale uvidíme. Ale eh, klíčem je skutečná politická debata a aktivní kampaň, která povede k návratu důvěry voličů. Děkuji. Srdečně děkuji, Silvi. A nyní má slovo pan Stojanov, 1,5 minuty. Děkuji и на вас, господин Дъв. za ви tu i za to, že Děkuji vám mnohokrát, pane Dav. A konečně všichni pochopili, že vaše úsilí učinit z Evropského parlamentu federální kongres Mám zde na začátku vašeho příspěvku došlo k technickému problému. Já bych vás poprosila, abyste ještě jednou začal, abychom mohli váš příspěvek také správně přetlumočit. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Dafovi za pokoru, se kterou přijímáme vaši zprávu. Konečně jsme pochopili, že to, co jste se snažil, o co jste se snažil, aby z Evropského parlamentu se stal federální kongres, že to se nestane. Ty síly, které já eh, prezentuji, ty eh, prostě už to překonali. Jak jste zjistil, tak eh, v některých zemích klesá účast na volbách v nových členských zemích eh, to bylo v roce 2004 eh, kolem 11 A Pomyslete na to, že byste mohli eh, zavést myšlenkově někam jinam evropské občany přinášíte různé věci do evropských politik. Na volební lístky se budou se na volebních lístcích se možná objeví loga evropských stran, které v životě občané neviděli. Proč si myslíte, že tím pádem budete legitimizovat evropskou byrokracii? Voliči nebudou vědět vůbec, kdo eh, před nimi stojí nebo kdo by se mohl stát předsedou eh, Evropské komise. Oni vidí, že jsou neustále bombardováni nějakými úpravami, eh, které jim brání volně žít. Děkuji. Děkuji, pane kolego, a nyní má dvě, slo- dvě minuty slovo pan Kaziny, který je předseda výboru pro ústavní záležitosti v Evropském parlamentu. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já bych nechtěla opakovat to, co již bylo řečeno. Chtěl bych eh, vyjádřit chválu eh, zprávě kolegy Dafo, Dafa. Chtěl bych říct si něco jiného. Chtěl bych eh, poukázat na vztahy Eh, na ten pocit evropské integrace evropským, eh, evropských voleb. Eh, hovoříme zde anglicky, německy, všechno možné, ale každý občan by se měl cítit jako Evropan. A v tomto smyslu mají volby velký význam. Hovořilo se již o rozhodující hodnotě strany, o symbolu a o skutečnosti, že předseda komise bude volen stranami. To sice není ještě na volebním lístku, ale je třeba to vědět. Eh, je třeba mít přesné informace, tak aby také se hlasovalo patřičným způsobem ve všech zemích. Eh, současně eh, toto zvyšuje pocit eh, evropské sounáležitosti. Ale chtěl bych hovořit ještě o jiné věci. A to o tom, že eh, zvolení dřívějšího data volby eh, to nepřispěje k velké efektivnosti práce komise. Jde o to, že lidé jsou suverénní a měli by to vědět také, že jsou občané suverénní a hned uvidí, jaké výsledky jeho volby přinesly. Eh, to chápu, každý občan si může myslet, ano, já jsem u toho, já jsem Evropan. Čili musí myslet také na e, vztahy e, národní suverenity k evropské suverenitě, o národních volbách, musí přemýšlet o evropských volbách, ale ta suverenita patří lidu. Lid e, ten vyjadřuje svou sounáležitost v Evropě. Děkuji a nyní má minutu a půl paní Gormaj. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Všichni jsme si vědomi, co je všechno v sázce v příštích evropských volbách. Jednou z hlavních výzev bude eh, zajistit skutečnou evropskou debatu. Můžeme se na tom politicky dohodnout, ale všichni se jistě shodneme eh, na tom, že eh, evropské občanství jasně ukazuje, jasně víme, jaké jsou politické alternativy. Je důležité posílit transparentnost a demokratickou legitimnost Evropské unie, která utrpěla tím způsobem, jak byla až dosud řešena krize. A e, tudíž má Evropský parlament v tomto velmi důležitou roli. Parlament dostal rozšířené pravomoci Lisabonskou smlouvou. Společný kandidát na předsedu Evropské komise pomůže hájit různé evropské politické programy. Snažíme se e, nominovat, budeme se snažit nominovat kandidáta na tuto klíčovou pozici, jak to předpokládá Lisabonská smlouva. Já proto plně podporuji, co je obsaženo ve zprávě pana Dafa a doufám, že členské státy provedou všechna potřebná opatření na posílení demokratického života Evropské unie. Chci ještě zdůraznit potřebu kandidátů, kteří představují evropskou společnost celé její rozmanitosti. Měli by to být eh, mladí lidé i lidé z menšin, kteří se budou ucházet na příslušné pozice. Pokud jde o ženy, tak zatím jsme stále pokulháváme, stále jsme ještě daleko od našeho ideálu a Evropský parlament musí jít příkladem, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami. A je opravdu, opravdu dobré, že budeme mít status pro evropské, eh, eh, evropské strany. Děkuji. Děkuji paní Gormaj. Nyní poslední řečník, eh, pan Paolo Rangel. Dvě minuty, prosím. Gracias, señor presidente. Pane předsedo, já bych nejprve chtěl říci, že jsem velice spokojen se zprávou kterou eh, předložil pan Daf a co se mu podařilo eh, do ní zapracovat eh, v rámci výboru pro ústavní záležitosti. A říkám to i za ty, kdo tady nejsou, protože bylo opravdu nutné věnovat tomu mnoho úsilí, abychom se dostali až do tohoto stádia. Bylo třeba mnoha pozměňovacích návrhů, aby se zpráva dostala do této podoby. Proto chci poděkovat panu Dafovi. Vím, kolik to stálo úsilí a vím také, že tady byl i značný odpor, značná rezistence. Ještě před volbami 2014 si musíme uvědomit, že opravdu tady je odpor vůči této myšlence. Musíme hodně eh, tlačit i na komisi, aby toto všechno eh, zohlednila v souvislosti s volbami v roce 2014. Eh, chtěl bych poukázat konkrétně na několik aspektů. Nejprve jedna věc, která už tady byla zmíněna. To, že lidé neznají ani e, zkratky nebo symboly evropských politických stran. A pochopitelně, dokud neprovedeme příšlostné změny, tak je nemohou a nebudou znát, proto se o to snažíme. Je úplně jasné, že pokud nepodnikneme opatření, která jsou v té zprávě, aby ty volby byly evropštější a opravdu evropské, do té doby evropští občané samozřejmě si toho všeho nebudou vědomi. Toto je tudíž naše povinnost. A je tady věc, sice možná trochu kontroverzní, ale za to nejdůležitější. Jmenovat kandidáta na předsedu komise, to si myslím eh, dá, dodá tomu skutečnou politickou dynamiku a pak to bude opravdu evropská diskuse. Děkuji tedy všem kolegům za práci a myslím, že jsme se dopracovali výborného výsledku. Děkuji a přejdeme k postupu Catch the Eye. Každý vystupující má pouze minutu. Eh, nemáme příliš mnoho přihlášených. Mark Tarabeli bude první. No, Děkuji. Nejprve taková závorka. Paní De Martini, já nevím, jestli pan eh, Benini dává špatnou image Itálii. Vy jste byl vedení eh, předsedou, který si trošku plete své eh, mediální impérium s eh, vykonávanou mocí. Každopádně děkuji panu Dafovi za tuto zprávu. Je důležité přiblížit občany institucí. Musíme být tudíž čitelnější, abychom eh, skutečně věděli, co přináší Evropu občanům. Máme tu ty takzvané euroskeptiky, ale jsou to eurofobové, jsou to anti-europané. Mezi nimi pan Faráš který eh, neplatí daně ve své zemi a posílá je někam na offshore účty, ale přitom tady dává lekce v parlamentu. Toto jsou ti eurofobové a ti antievropané, kteří jsou eh, ovšem tady a já doufám, že budeme eh, schopni spolu s evropskými občany hlasovat. Bohužel mi vypadl mikrofon. Děkuji, pan Hefne, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. V době demokracie eh, tam musí platit pro všechny politické oblasti. Eh, občané nejsou objekty, ale jsou subjekty veškerých politických rozhodnutí a to občané musí také pocítit. A právě v Evropě, jak to dneska vypadá, když máme evropské volby, tak eh, mnohé strany o evropských tématech vůbec nehovoří, ale o národních zájmech. A když je po volbách, tak najednou se objeví nějaký předseda komise, který nikdy nebyl kandidátem, ale někde prostě byl vytažen, z, vykouzlen z klobouku. Takhle nemůžeme přesvědčení občanů eh, posílit, takhle posilujeme jejich frustraci. Proto vysloveně podporuji návrh, tom smyslu, že v budoucnu politické strany mají prohlásit, koho mají jako kandidáta na post předsedy Evropské komise. A také musí být přesně na tom ti kandidáti, tak aby to bylo vidět a aby také bylo jasné, že všichni jsou voleni Evropským parlamentem. Pan Bangeman, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že pan Duff je velice přímočarý a poctivý, že opravdu archifederalista a opravdu věří v superstát evropský, ale pět milionů eh, občanů východní Anglie rozhodně potom netouží a Libdem rozhodně nepodporuje eh, a nepodporují to také v referendu, který se bude konat v pátek ve Westminsteru. Ale toto je absurdní i federalisticky, protože tato tato zpráva chce, aby evropské strany vlastně spolu se svými emblémy a televizním vysíláním eh, kandidovaly i ve Spojeném království. Myslím si, EPP už se snaží získat 5 milionů liber, aby je mohla investovat do těchto eh, voleb. A vlastně evropské politické strany mají teď jmenovat eh, kandidáta na předsedu komise, jako je teď pan Maroso. To si myslím je úplně nejhorší opatření. Je to taková demokracie ve stylu bývalé NDR. No, nyní má slovo pan Joe Ferreira, prosím. Ano, děkuji. Je to, připravuje se operace mystifikací, eh, to, což bu, mají změnit eh, evropské volby v příštím roce. To nejsou a ani nebudou. Musíme si položit centrální otázku těchto voleb. Je třeba zcela konkrétně vycházet eh, z konkrétní situace každé země a je třeba diskutovat o Evropě. Politikové musí navrhnout také alternativy, o nich se musí diskutovat diskutovat. Eh, špatný stav hospodářství, nezaměstnanost, eh, sociální pokroky eh, se stále z této rozpravy ztrácejí a stává se, dostává se zde něco jiného do popředí. Evropským, jsou navrhovány evropské strany, které ale vzdalují občany od konkrétní reality. Národní suverenita, mm, o ní se hovoří a nyní je řečník přerušen. Eh, pan předseda eh, dává slovo na závěr paní Doc. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane Dafu, vy jste alespoň důsledný v tom, jak sledujete svůj federalistický program v tomto parlamentu a myslím si, že je to proti vůli Britů. Já už několikrát jsem se vyjadřovala k podobným zprávám, které jste předkládal. Jeden kolega dnes odpoledne tady řekl, že tato doporučení by měla vdechnout nový život do evropské demokracie. Já si myslím, že co skutečně může vdechnout nový život evropské demokracie a evropské diskusi ve Spojených království je eh, referendum o našem postavení a místě v Evropě. To je referendum, které eh, vaše strana, pane Davo, pořád upírá lidu Spojeného království, ale v pátek o tom bude hlasovat britský parlament a já důvěřuji tomu, že budete uvažovat o tom, v jakém postavení jsou Britové. Děkuji, paní zprávu. Nyní pan... Já bych chtěl velice poděkovat, ale eh, eh, při, myslím si, že tady zaznělo mnoho hlasů zcela správně a teď chci podpořit. Na začátku volební kampaně do parlamentu bychom měli představit eh, kandidáty na předsedu Evropské komise. V tom případě by byla opravdu větší šance, že se bude diskutovat o problémech celé Unie a nejenom, že různé vnitrostátní spory se dostanou na fórum Unie, ale skutečnost je taková, že to je stanovisko parlamentu a my musíme brát v úvahu rovněž stanovisko jednotlivých členských států a to eh, konkrétně premiérů těchto eh, bo těchto vlád. Já bych se chtěla zeptat vás, paní komisařko, protože vy jste se k tomu vyjádřila pozitivně. Jaké je skutečné stanovisko jednotlivých vlád, aby to pak nedopadlo tak, že my tady schválíme něco, co budeme pokládat za správné a pak na vládní úrovni nám to zablokují? Ah, Děkuji mnohokrát, pane kolego. A to bylo poslední slovo postupu každé a nyní má slovo paní Reding paní eh, komisařka a může reagovat na příspěvky, které jsme vyslechli. Uh, Prosím jménem komise. Děkuji. Pane předsedo, já chci poděkovat parlamentu za tuto zprávu. Zejména chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl spolu s kolegy na výboru. Tato zpráva spolu s doporučením komise jdou stejným směrem, to znamená ke zlepšení volební eh, účasti v evropských volbách. Já se domnívám, že si to vyžádá společné úsilí od evropských i národních politických stran a členských států. Všechno, co musela, eh, co komise bude muset udělat v tomto směru, udělá. Děkuji. Eh, velice děkuji a nakonec požádám ještě pana zpravodaje Andrew Dafa. Mikrofon, ano. Spekulovalo se o, zejména o práv, o tom, co já vlastně chci. Já vám řeknu, co si přeji. Já si přeju silný pluralistický parlament, v němž nacionalisté a federalisté jsou jasně zastoupeni, a to demokratickým způsobem. Objevila se spekulace o tom, že finanční a hospodářská krize ještě více zhorší účast ve volbách. S tím nesouhlasím. Alespoň kdybych já sám byl ze země, která je podrobena programu Trojky, tak bych již brzo z rána čekal u volebních uren, abych eh, odevzdal svůj hlas. A já myslím, že politické strany budou muset artikulovat další strategii a cestu, jak se dostat z této zdlouhavé a hluboké politické a ekonomické krize. Já vím, že není úplně jednoduché a jednoznačné najít společné kandidáty na předsednictví komise. To je jasné, je to experiment. A všechny politické strany k tomu budou přistupovat různě. Zelení mají dokonce primárky. Hodně štěstí. Ale já jsem si jist, že ten, to experiment bude mít transformační účinek z hlediska kvality volební kampaně, neboť ji personalizuje a zdramatizuje a povede a vyústí v silnější, transparentnější a legitimnější politický systém na té postupně se objevující federální úrovni. Děkuji. Velice děkuji, pane poslanče. Tím uzavírám tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Eh, přistupujeme k dalšímu eh, bodu a je to zpráva paní poslankyně Moniky Holmajer, útoky proti informačním systémům. Prosím, aby se eh, paní zpravodajka ujala slova, čili paní Holmajerová má slovo na čtyři minuty. Prosím.